Ladies and gentlemen, start. Vážené dámy, vážení pánové, zahájíme schůzi. Přeji vám všem dobré dopoledne. Uh, thank you. Uh, before... Děkuji. Ještě než vás seznámím s rozhodnutím jako koordinátoru, tak mi dovolte, abych vám připomněl, že dnes se bude hlasovat, takže si prosím připravte hlasovací karty. A teď eh, bych vás chtěl informovat, že také na žádost zpravodaje bude bod 15 odložen hlasování. Takže budeme hlasovat o evropském řízení o drobných pohledávkách za měsíc nebo do měsíce. Takže teď rozhodnutí koordinátorů. Výbor eh, si vyslechne eh, zpravodaj OSN o lidských právech 5. nebo 6. prostřednictvím videokonference 5. Eh, nebo 6. května. Dále program slyšení a misí na druhé pololetí 2015 obdržíte mailem. Spravodaj ke zprávě na rozpočet 2016 eh, budu já, předseda. Dále bude s, um, mimořádná schůze výboru Jure, Jury by se mohla konat 27. dubna večer Další informace. Na schůzi výboru Jury v červenci přizveme zástupce lucemburského předsednictví. Další bod. Přizveme právní službu, aby nás se seznámila o tom, jak to vypadá s takzvaným legislativním screeningem. A další zpráva zástupce výboru pro síť umluvy eh, OSN o právech lidí s postižením bude mm, paní Hautala. A také zde bude neform, neformální schůzka s radou, s, s soudním dvorem a ta se bude konat 28. dubna po schůze koordinátorů, bude to ve Štrasburku. Ale co se týče přepravovaných stanovisek, <clears throat> paní Hautala vypracuje stanovisko o ochraně proti dopadům extrateriálního uplatňování legislativy schválené třetí zemí a e, o dopadech e, žalob, které z nich vyplývají, které vyplývají z tohoto uplatňování legislativy. Pan Duda se ujme stanoviska na téma e, jednotného digitálního trhu a s ním na cestě ke společnému digitálnímu jednotnému trhu. Dál, takže to je všechno z zkuze koordinátorů. Budeme hlasovat, přistoupíme k hlasování, budeme bod 14, budeme hlasovat elektronicky o Evropské umluvě o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem. Prosím, vložte všichni své hlasovací karty do zařízení. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě nehlasovali všichni, takže ještě prosím hlasujte. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. <clears throat> Bod 15 byl odložen, bod 16. Budeme hlasovat o posílení některých aspektů presumce neviny. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. tak ne, omlouvá se pan předseda ještě předtím. Probíhá porada se sekretariátem. Uh, sorry. Uh jsou amendment... Hm, omlouvám se, takže hlasujeme. Pozměňovací návrh číslo 65. Prosím, budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo jedna. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. Kompromis číslo 2. Jsou tam dvě části. Hlasujeme zvednutím ruky o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Končím hlasování. Přijato. 15 pro. 8 proti. Nikdo se nestržel. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže vypadá to podobně, takže bylo to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Tak kdo je proti? Kdo se zdržel? Toto bylo jasně přijato. Kompromis číslo 5. Ne, omlouvá se pan předseda pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 83. Kdo je, kdo je pro? Tak kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Yes. Uh, amendment 8. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 18. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Uh, amendment 85. Změňovací návrh 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, prosím. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 pro, 12 proti, 2 se zdrželi. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis eh, pardon, 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Toto prosím ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to opravdu schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro?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 Hmm, ověříme tuto část, abych si byl jistý. Zahajuji hlasování. Ano, opravdu to bylo schváleno. Sto třináct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? věříme to. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh ověříme. Spíše to asi bylo přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 33. Ne, omlouvá se pan předseda kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. 26 lidí teď hlasovalo, ale to není možné, protože máme pouze 25 členů, takže máme o jednoho navíc. Pan Buda by neměl hlasovat. tak teď je to v pořádku, bylo to schváleno.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 Zdržel se někdo? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 49, tedy je stejný, takže 50. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, prosím.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 Kdo se zdržel? Přijato. <clears throat> Teď hlasujeme o celém stanovisku. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. and we continue uh, Pokračujeme. Bod 17, který se týká správních uh, profesí ve Španělsku. Budeme hlasovat za dotní ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále bod 18. Paní Hautala se hlásí o slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla říci, že podle mého názoru není nutné mm, protestovat proti právnímu základu, jako navrhla komise, podle mého názoru, ale chtěla bych zdůraznit, že výbor Jury by měl doporučit výboru Envy, aby nepoz, nechtěli změnit, eh, aby nedošlo ke změn, změně právního základu jak navrhuje komise, muselo by tam vlastně dojít k nějaké velké změně, aby tam bylo možné ještě dodat nějakou další eh, jiný právní základ. Takže já si myslím, že v, minulo, v budoucnu takové výrazné změny, tak jak navrhuje Envy, by mohlo být možné činit, ale v tomto případě si myslím, že ne. Mr. Foss. Pan Foss. já. ich äh, <clears throat> finde, äh, já si myslím, že to současné rozhodnutí je dobré. Já mám totiž pocit, že z právního hlediska je to rozumné. Všechny ostatní možnosti, nad kterými jsme přemýšleli, by neměly smysl. A proto si myslím, že pro věc jako takovou je to dobré rozhodnutí a proto s tím souhlasím. Okay. We, we vote uh, by... takže budeme hlasovat vednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Bod 19. Bod 19 bude probíhat za zavřenými dveřmi, takže poprosím všechny, kteří <clears throat> eh, nemají právo účastnit se jednání se zavřenými dveřmi, aby opustili jednací sál.